prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a e, týká se to vysídlování v západním e, břehu Jordánu a demolice, včetně těch, které e, se týkají projektů financovaných z EU. Máte slovo, paní Mogherini? Děkuji. Já chci nejprve poděkovat Evropskému parlamentu za to, že sleduje situaci na západním břehu v Palestině a v, Izraelu, v Izraeli, že považuje tuto záležitost za politicky důležitou. To je také jedním z důvodů, proč se asi strategická diskuze tohoto druhu eh, koná takto večer. Já doufám, že to není politický signál. Nedostatek pokroku směrem k místu, eh, především ve svaté zemi, vždy eh, vede k další eskalaci a z tohoto důvodu se musíme soustředit na řešení v podobě dvou států, i když Izrael a Palestina nejsou na prvních stránkách médií, přesto to musí zůstat naši, priori, naši prioritou. Víme, že v terénu života schopnost řešení o dvou státech je totiž každý den spochybňována a tak je v našem nejvlastnějším zájmu a je to také naši politickou povinností udržet toto řešení politicky životaschopné Současný stav eh, podkopává eh, možnosti stejně jako konfiskace eh, a demolice palestinských zařízení. Jde tím pádem také o zhoršování životních podmínek na západním břehu. Já bych chtěla hned na začátku jasně říci, že demolice a politika izraelských, izraelských osad to není e, jediná překážka pro řešení v podobě dvou států. Bohužel jsou tady další výzvy a problémy, k nímž e, v terénu dochází. Jde o teroristické útoky, nenávistná prohlášení, která spochybňují toto řešení a soužití na obou stranách. Nedostatek jednoty eh, na straně Palestiny samozřejmě také komplikuje politickou situaci. Eh, deziluze a Beznaděj na obou dvou stranách je samozřejmě mocným nepřítelem míru a proto musíme mít stále na mysli eh, celkový kontext i při takovýchto rozpravách jako dnes večer i když vy jste se rozhodli dnešní diskuzi zúžit na jediný eh, prvek eh, toho širšího kontextu, který um, není příliš povzbudivý, Přesto nám to nebrání pokračovat eh, každý den v naší práci a usilovat o řešení v podobě dvou států. Dnes se chcete soustředit na vysídlení otázku demolice. Rozhodnutí Izraele vyhlásit další části svaté země to otevírá cesty dalšímu osedlování a víte, že osady jsou podle mezinárodního práva nezákonné a Evropská unie eh, k ním takto také vždy odkazuje a svůj postoj připomíná. Eh, Evropská unie je proti politice izraelských osad, jsme proti separačním bariérám, které se budují eh, mimo hranice z roku 67 jsme proti demolicím, konfiskacím, zabavování, falešným eh, převodům, eh, proti eh, osadám, proti násilí, jsme proti veškerému násilí na obou dvou stranách, jak už jsem řekla, jsme také proti omezením pohybu a přístupu. Nejde jenom o to, že nám záleží na dodržování mezinárodního mm, práva, ale jde také o to, že tyto kroky eh, přímo omezují eh, schopnost eh, Palestiny využívat své území na západním břehu a podkopává to eh, hospodářství. Izrael jako okupující stát má potřebu a povinnost eh, chránit eh, občany na tomto území. Všichni víte, že Evropská unie dělá řadu kroků pro to, aby zlepšila humanitární podmínky v Palestině. Nicméně v důsledku územní politiky Izraele projekty, které financovala Evropská unie a členské státy v této oblasti, jsou často shledány nezákonnými podle izraelské legislativy a tudíž jsou eh, odstraněny nebo jim demolice izraelských úřadů hrozí. Eh, humanitární pomoc Evropské unie vždy respektuje zásadu neutrality a nestranosti. My tedy eh, sledujeme humanitární imperativ, poskytujeme pomoc nejzranitelnějším, kdy je to potřeba. Takže eh, když eh, jsou dotčeny humanitární projekty, tak eh, pro nás je nepředstavitelné, že bychom žádali o předchozí schválení takového projektu ze strany izraelských úřadů. Je naši povinností okamžitě konat. V prvním čtvrtletí letošního roku asi 500 domů a dalších zařízení bylo zdemolováno a na 650 lidí vysídleno. Zhruba 20 těchto zařízení bylo financováno EU. My tudíž nadnášíme tuto záležitost v pravidelném dialogu s Izraelem a vytvořili jsme také konkrétní konzultační mechanismus s Izraelem, abychom diskutovali o překážkách eh, na cestě ke dvěma eh, státům a k dalšímu rozvoji Palestiny a řešíme tak také otázku osad eh, a otázku demolic v oblasti C. Tento mechanismus eh, byl použit naposledy minulý měsíc, pokud jde o otázku demolice a vysidlování a celá záležitost byla také nadnesena v závěrech rady, které jsme schválili v lednu. Hmatatelných eh, eh, výsledků se zatím příliš nepodařilo dosáhnout. Členské státy se dohodly, že budou o dalších šest měsíců pokračovat v dialogu a usilovat o okamžité moratorium pokud jde o negativní vývoj v oblasti C, zejména pokud jde o demolice a konfiskace. Také spolupracujeme s členskými státy na tom, abychom dosáhli společného postoje, pokud jde e, o případné očkodnění či navrácení e, demolovaného majetku. Demolice domu nebo humanitárního projektu samozřejmě má také zásadní ekonomické dopady pro e, všechny dočené i pro Evropskou unii, ale nejde jenom o peníze, a to všichni velice dobře víme. Jde také eh, o přítomnost a budoucnost politického uspořádání. Dále také víme, že eh, pouze smysluplný mírový proces nás může vyvést ze eh, současné spirály. Proto je naléhavě potřeba zlepšit situaci v terénu a zároveň musíme sledovat náš hlavní cíl, a skončím tedy zase tím širším kontextem, abychom se nesoustředili pouze na jeden velice důležitý a relevantní aspekt, ale je tady celý širší obrázek. A obvykle e, mě žádáte o to vy, dnes o to požádám já vás. My nadále pokračujeme v naší práci, každý den e, usilujeme o vznik dvou států, které vedle sebe budou existovat, e, žijte v míru, žádáme a snažíme se ukončit tento konflikt. Víte, že připravujeme také zprávu kvartetu společně se Spojenými státy, Ruskem a OSN Zpráva kvartetu bude řešit eh, všechny tyto záležitosti, budou tam také zásadní doporučení, eh, jak postupovat do budoucna a já bych byla velice ráda, kdybychom společně mohli tuto eh, zprávu projednat na některém z příštích plenárních zasedáních. Velice dobře totiž víme, že je třeba se zaměřit na konkrétní záležitosti, jak zrealizovat řešení v podobě dvou států. Já vím, že to možná zní v tuto chvíli trochu snově a utopisticky, otázky, ale je potřeba udržet tento sen při životě a přetvořit ho v realitu. My jako Evropana velice dobře víme, že to je jediný způsob, jak se vymanit eh, ze současné situace. Tvrdohlavě pracujeme na této věci a já věřím, že mohu počítat s vaší podporou a že se společně budeme mm, soustředit eh, jak na jednotlivé dílky situace, tak i na širší kontext. A proto chci požádat, abychom na jednom z příštích eh, plenárních zasedání se vrátili společně k celému procesu a příspěvku Evropské unie v podobě zprávy eh, kvartetu a dalších koordinátorů, kteří přispěli a přispívají k naší práci. Budeme tedy, doufám, mít možnost hovořit o tom, jakým způsobem se snažíme řešit krizi na Blízkém východě a jak se snažíme vdechnout nový život mírovému procesu, který by mohl vést ke vzniku dvou států. Myslím, že je potřeba abychom o věcech nejenom hovořili, ale abychom naše slova přetvořili také v aktivní a nepřetržitou každodenní práci. Těším se na dnešní rozpravu. Velice vám děkuji, paní Mogherini. Rozpravu zahájí kolega Preda, který má dvě minuty. Moc krát děkuji, vážený pane předsedo, vážená vysoká představitelko. Rád bych vám poděkoval za prezentaci tohoto tématu, kterému se dneska věnujeme, to znamená demolice staveb na západním břehu Jordánu. Realita je taková, že tento problém je samozřejmě nesmírně komplikovaný. Ano, my máme zde dohody z Osla, Evropa je součástí těchto dohod a zóna C, kde probíhají tyto demolice je v odpovědnosti vojenské i administrativní odpovědnosti Izraela. Izrael neustále tvrdí, že jsou to ilegální projekty a vy jistě bez pochyby víte i to, že Izrael několikrát kritizoval Evropskou unii protože financuje tyto nelegální projekty, které v podstatě tvoří realitu, jež je v rozporu s dohodami z Osla. Izrael tvrdí, že tyto projekty v zóně C prostě musí být koordinovány s Izraelem. A já, jestli jsem to správně pochopil, četl jsem různá prohlášení v tisku o tom, že rada připravuje určitou reakci na tyto demolice, které, která se bude týkat i kompenzací. Ovšem já bych poprosil o to, abyste zvážili i možnost této potřebné koordinace s Izraelem. Tato koordinace již existuje na bilaterální úrovni mezi Izraelem a některými členskými státy EU a myslím si, že bychom ji mohli rozšířit tuto spolupráci a koordinaci. A nyní z takového širšího kontextu samozřejmě si přeji, aby došlo k obnovení mírového procesu a v tom je důležitá důvěra. Na straně Izraele posledních několik měsíců vidíme, že mají pocit, že je zde nedostatek důvěry. A to je skutečně politování hodné, protože Izrael je jedinou demokracií v celém tomto regionu. Na to nesmíme zapomínat. Já vím, že extrémní levice s tím nesouhlasí extrémní levice mm, možná bude chtít podporovat spíše teroristy, ovšem já si myslím, eh, že důvěra bez demokracie prostě nemůže existovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane kolego Predo a kolega Boštináru má dvě minuty. reprezentant, Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, eh, milí kolegové. To není nic nového, o čem dnes diskutujeme. Dochází k demolicím projektů, jež byly financováni Evropskou unii a to je na pořadu dne a nyní je na čase, abychom tomu zabránili, protože každá demolice je také eh, demolicí cihel, které eh, slouží k budování eh, domu míru. Tady nejde jenom o záchranu eh, prostředků z Evropské zdrojů, které tu byly investovány, ale jde o zajištění míru v Palestině chceme, aby se tyto prostředky dostaly tam, kam patří. Samozřejmě musíme v prvé řadě v Evropské unii obnovit důležitost mírového procesu, přesně jak to říkala vysoká představitelka. Musíme zachovat života schopnost řešení dvou států, aby bylo možné odstranit ten nejdelší konflikt na kontinentu. Izrael musí dodržet své povinnosti v humanitární oblasti. Izrael je jedním z našich nejdůležitějších partnerů. Izrael je jednou z mála zemí, s nimiž máme velice dobrou a rozsáhlou spolupráci, ale Izrael má povinnost plnit různé závazky. Musí také dostat mezinárodním smlouvám a respektovat eh, základní zásady demokracie a právního státu. Evropská unie eh, zde udělala velmi mnoho je důležité pokračovat v humanitární pomoci a samozřejmě podpořit budoucí stát. Následuje kolega Belder. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Financování ilegálních projektů v zóně C Tímto způsobem porušuje Evropská unie dohody z Osla z roku 1995, ty dohody, které podepsala. Unilaterální akce na straně Evropské unie, které vykonává údajně z důvodu humanitární pomoci, podkopává Izrael a jejich administrativní povinnosti v této oblasti. To skutečně pouze podněcuje konflikt. A no, samozřejmě, že tím utrácíme i naše eh, prostředky našich daňových poplatníků. Mí voliči s tím místě budou souhlasit a právě proto bychom měli okamžitě volat po ukončení ilegální finanční pomoci pro budování různých projektů v zóně C. Vážená paní Morgerini, když si, v den, kdy si Izrael připomíná miliony obětí druhé světové války, považuji za neuvěřitelné, že tuto zemi kritizujete teror ze strany Hamasu. Eh, to je jedna věc. Na druhé straně je to řešení dvou států. Ano, ovšem neslyšel jsem žádné jasné prohlášení Evropské unie vůči krokům Hamásu, proto si myslím, že toto je skutečně nezodpovědný postup. Evropa eh, nepomáhá k řešení tohoto konfliktu a můžeme z toho vinit pouze Brusel. Děkuji. Děkuji a nyní následuje kolegyně Vautmans. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko Unie, sama jste naznačila ten rámec. Dnes budeme hovořit pouze o jedné skutečnosti, a to o ničení, o demolici projektů, které financuje Evropská unie. Mohli bychom hovořit i o jiných tématech, ale dobře, zůstaňme u tohoto tématu. EU je partnerem Izraele, ale hovoříme o tom, že by Izrael měla skoncovat s ničením těchto projektů. V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo zničeno 75 projektů, které eh, financovala EU a její členské státy a je to jenom část těch demolic. Zdá se, že tady jde o systematickou eh, politiku proti palestincům. Takovýmto způsobem nikdy nedospějeme k řešení dvou států, které pokládáme za důležité. Dále se ničí školy, hřiště, sluneční kolektory, vodní nádrže. Evropská unie, Belgie, Španělsko, Nizozemsko eh, jsme poskytovali podporu, ale to je ničeno eh, s vojenskou arogancí a jde také o 100 tisíce eur. 150 eh, tisíc vynaložila jenom Belgie a víme, že je to ve snaze vyhnat odsud lidi a hodně dětí se ocitlo bez přístřeší od začátku tohoto roku. Paní Mogherini Evropa musí požadovat eh, respektování mezinárodního humanitárního práva a to z obou stran. Obě strany je musí respektovat. Moc bych si přála, abychom obdrželi přesná čísla o tom, co bylo zničeno z těch projektů, které jsme financovali. To jsem se ještě nedozvěděla budeme požadovat nové financování. Děkuji paní kolegyně Wortmans a nyní minutu a půl paní kolegyně Andersen. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Na okupovaném západním břehu Jordánu můžete ve vzduchu cítit prach demolovaných domů. Od ledna letošního roku více než 500 palestinských domů a jiných staveb bylo srovnáno se zemí Izraelem více než v celém roce 2015. Tyto demolice jsou jasným pošlapáváním lidských práv a mají dopad na tisíce palestinců a představují překážku míru. Jsou součástí záměrné strategie vysidlovat palestince z západního břehu Jordánu a zároveň připravit prostor pro více ilegálních izraelských osad. V roce 2014 Evropská unie iniciovala strukturovaný dialog s Izraelem ohledně ukončení těchto demolic v průběhu 6 ještě následujících měsíců. V roce 2016 došlo ke dvěma dalším schůzkám v tomto ohledu, ovšem Izrael neustále pouze pohrdá Evropskou unii a pomoci, kterou poskytujeme Palestině. Jelikož Izrael eh, posílil tyto demolice, ještě rozšířil především ty projekty, které financuje Evropská unie, došlo k ničení životaschopné, mm, životně důležité mm, infrastruktury, to znamená solární panely, vodní nádrže, školní třídy, dětská hřiště a v podstatě Izrael se vám pouze vysmívá, paní Morgerini, a slyšíme je křičet, co s tím uděláte? Nic. V podstatě po těch posledních šesti měsících k ničemu nedošlo, k žádné akci z naší eh, strany a tato nehoráznost musí přestat, musíme samozřejmě okamžitě pomoci palestinskému lidu. Palestinský lid nepotřebuje slova, potřebuje konkrétní kroky a potřebuje je okamžitě. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Anderson a nyní minutu a půl kolegyně. Pane předsedo, izraelské buldozery zničily studně, školy, hřiště, byty, stany, eh, rozvody elektřiny, stovky palestinců, eh, jejich byty a jejich infrastruktura byly zničeny v uplynulých měsících. A to všechno proběhlo naprosto beztrestně. Na místo toho, kde žili palestinci, se eh, objevují rozbití izraelské osady. Tedy není žádná reakce na porušování mezinárodního práva. Zatím jsme slyšeli pouhá slovo. Takzvaný strukturovaný dialog se stal fraškou. Na straně EU nebyla projevena politická vůle pojmenovat jádro problému a to je obsazení západního břehu Jordánu. Paní Mogherini, je nejvyšší čas, abychom finanční podporu ukončili. Jak již řekli ostatní předřečníci, musíme eh, si uvědomit eh, pravdu a hovořit o demolici projektu, které financujeme. A přála bych, chtěla bych vyzvat parlament, aby tam vyslal zjišťující misi, která by zjistila, jak to vypadá. Děkuji. A nyní kolegyně Damanto na minutu. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o Palestině a tady jistě vzniknou dva tábory. Jeden je pro Izrael, jeden proti. Evropský parlament je demokratický orgán, který hájí lidská práva, proto musí požadovat prosazování mezinárodního eh, práva bez výjimek. Rada bezpečnosti OSN, Rada Evropské unie říkají, eh, že tyto demolice jasně porušují mezinárodní eh, právo. Evropská unie se obrátila na izraelskou vládu a požádala, aby podpořili tyto projekty, ale přesto byly tyto projekty z části skonfiskovány nebo zničeny. To je tedy porušování mezinárodního práva vysoká představitelka Evropské unie musí požadovat nápravu při návštěvě v Izraeli jsme viděli, jak eh, civilní obyvatelstvo eh, trpí. Eh, to práce na komunikaci ukazuje, že je možná jenom součinnost civilního obyvatelstva. Děkuji a nyní má slovo kolega Precel. Pane předsedo, Vážená vysoká představitelko, vy říkáte, že vaše důvěra v řešení dvou států v Izraeli platí, ale k čemu eh, eh, e, e, přispěla EU v minulosti? Přispěla k tomu, že se musí označovat produkty z, z některých oblastí. Přispěla k financování projektů v zóně C a víte, že je nadále eh, Izrael odpovědný za bezpečnost v zóně C. Za aktuálních podmínek by řešení dvou států e, představovalo izraelskou sebevraždu. Je to dále dáno topografií daného regionu a vy to víte. Dokud Evropská unie eh, bude v Judeji a Samarii, tedy v zóně C, financovat ilegální projekty, eh, budou jezdit izraelské eh, buldozery a to právem, a vy to víte. A, a <clears throat> víte, to i v tomto parlamentu. Děkuji, pane kolego, a nyní kolegyně Ukskok na minutu. Herr talman, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. To, co vidíme dnes na západním břehu, je zcela nepřijatelné. Dochází eh, k k ničení zásadních budov. Od začátku roku ehm, více než během celého roku 2015. Proto vás vyzývám, paní místo předsedkyně, abyste eh, vyzvala radu eh, o přidružení EU a Izrael, aby se dále nescházela, dokud nebude ukončena eh, tato bezprecedentní situace. Izraelské úřady vysidlují obyvatele, ničí zařízení, budovy, které financovala Evropská unie. A o kolika penězích mluvíme? Je možné to specifikovat? Když dochází k porušování mezinárodního humanitárního práva, tak to musí mít své politické a hospodářské důsledky. Děkuji, paní kolegyně Ulskok a minutu má pan kolega Škrpek. Děkuji, pane předsedo. Konflikt mezi Izraelem a Palestinci je tragedií již několik desetiletí. Nyní diskutujeme o přesídlování a demolicích, včetně projektů financovaných z EU na západním břehu Jordánu. Ale já uznávám, že je to vážná situace pro Palestince, ale musíme zkoumat situaci obou stran Palestinci se dopustili 278 útoků na Izraelce v posledních měsících, ale hovoří se zejména o odvetě Izraele. Demolice se odehrávají zejména v zóně C, ale ta je podle dohody z roku 95 plně pod izraelskou eh, vojenskou administrativní zprávou. To znamená, projekty je nutné koordinovat s izraelskými úřady. To bylo spolu podepsáno Evropskou unii unii. Proto se ptám, proč ohrušujeme mírový proces tím, že podporujeme ilegální výstavbu v této zóně. To je nesprávný signál jak izraelskému, tak i palestinskému lidu. Děkuji vám. Děkuji, pane eh, kolego. A nyní má na dvě minuty slovo pan Weigl. Děkuji. Paní Mogherini, děkuji vám za velice dobré úvodní vystoupení. V podstatě k němu nemám co dodat. A možná jenom to, že není náhodou, že dnešní rozprava probíhá takto pozdě večer. Ukazuje to, eh, že parlament nedbá na takto, zále, takto důležitou eh, záležitost. Ještě bych doplnil k tomu, co řekli kolegové, že ti, kdo ničí domy palestinců, mají důvod, proč násilně zasahovat do majetkových práv jiných eh, osob. Je to falešné odůvodnění, které neobstojí před mezinárodním právem a mezinárodním humanitárním právem. Musíme odmítnout eh, takovýto zákonný terorismus. Eh, je to cynické opovrhování lidskou důstojností a také zákonem toto není možné akceptovat na žádné straně. My si přejeme pouze uznání Izraele a spravedlnost pro Palestince. Děkuji, pane kolego, a nyní kolega Eirik. Děkuji, vážená paní vysoká představitelko. Samozřejmě je zde rozum, je zde právo a evropské instituce nemohou nechat eh, bez povšimnutí demolici těchto stovek obydlí palestinců. A nemůžeme akceptovat to, co je ilegální. To znamená teritoriální zabra- zabírání a zároveň kolonizaci, dále humanitární právo, které samozřejmě rovněž hovoří, že nesmíme palestincům brát jejich domovy, tisícům dětí. Samozřejmě nesmíme dovolit, aby došlo k demolici evropských projektů. To samozřejmě znamená naši ponížení a určité pohrdání. Vidíme, že v současné době velice otevřeně dochází k porušování základního práva ze strany izraelské vlády. Proto musíme samozřejmě zajistit, aby Izrael zaplatil za tuto demolici. Dochází k neustálému porušování mezinárodního práva, demokracie a článku 2 asociační dohody mezi Evropskou unii a Izraelem. A právě proto bychom okamžitě měli pozastavit tuto dohodu do té doby, než Izrael bude respektovat mezinárodní právo humanitární právo a proto si myslím, že již nastal čas ke konkrétním činům. Děkuji. Děkuji, pane kolego, a nyní má slovo kolega Duran. Minutu. Euh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená vysoká představitelko. Já jsem v červenci společně s delegací europoslanců byla v Diadí, v této vesnici v Palestině, právě v zóně C. Je to vesnička, toto z ní zůstalo. Podívejte se, co zůstalo dneska z této vesničky. Ruiny. Skutečně nic. Všechno, všechno bylo srovnáno se zemí. Podle OSN je tam více než 600 různých projektů, domů, škol, které byly zdemolovány od začátku letošního roku a velká část těchto projektů byla financována z evropských fondů. Evropská unie musí okamžitě zabránit těmto demolicím, musí chránit ty nejzranitelnější, kteří žijí v zóně C. Izrael není státem bez v, nějak, v nějakém Mm, váku bez mezinárodního práva. Mezinárodní právo musí být respektováno všemi zeměmi bez ohledu na to, jaké, jakého původu je místní obyvatelstva. Evropská unie musí okamžitě zastavit tyto demolice, musí okamžitě volat Izrael k odpovědnosti a musí volat potom, aby Izrael kompenzoval finančně tyto ztráty. Děkuji, kolega Parňo má slovo na minutu. Vážená vysoká představitelko, Merck, specialista z New Yorku, eh, mm, se zabývá eh, touto problematikou a hovořil eh, v našich francouzských novinách o tom, že v podstatě tento obrázek nikdy nebyl tak černý, pokud jde o tuto situaci. Nikdy nebyla budoucnost těchto dvou, dvou národů mm, tak šílená, tak smutná. Téměř nikdy mezinárodní společenství nebylo tak vzdáleno palestinské otázce. Každý týden vidíme, že vlastně 50 palestinců a jejich mm, palestinských domovů je demolováno a v většině případů jsou to projekty financovány ze strany Evropské unie. Šest se jich bylo demolováno ze začátku letošního roku. Většina Izraelců a Palestinců, vážená paní Morgerini, si nepřeje nic jiného, než mír, například, eh, jak jsme to viděli, i na základě té francouzské iniciativy, konference, kterou organizujeme, abychom opětovně zahájili tento mírový proces, aby došlo k vytvoření řešení na základě existence dvou států. Musí dojít ale k ukončení okamžitého osidlování eh, ilegálních, ilegálně osidlených území a eh, bohužel řečník byl přerušen. Děkuji a nyní má slovo kolega Gerike na minutu. Vážená paní komisařko, vysoká představitelko, musí se opakovat reality. Jde o demolice několika eh, stanů a příbytků pro Beduiny v zóně C. A všechno byly stavby, které byly financovány z EU bez předchozími informování izraelských úřadů, ilegálně, protiprávně. Kdyby se to stalo v Německu, tak by se zbořily okamžitě tyto z, eh, eh, budovy a zodpovědné osoby by skončily před soudem, možná i ve vězení. Proto se ptám, eh, chce tedy EU akceptovat ilegální výstavbu, chce provokovat eh, tuto skutečnou reakci Izraelu chce EU dále akceptovat, že se z prostředků našich daňových e, e, poplatníků budou financovat ilegální stavby a EU bude tak ostře kritizovat Izrael jako no, a přebírat neověřené rozhodnutí Děkuji a kolega Silikiotis na jednu minutu. Milé kolegyně, milí kolegové, Evropská unie zůstala eh, neaktivní, co se týče Izraele. Izrael usiloval o vlastní řešení eh, řešení osídlování těchto eh, oblastí a došlo k demolici objektů, které byly eh, financovány z prostředků EU. Byly tam ubytováni palestinští uprchlíci, ti se nemohou proto vrátit do své země. Izrael nenechá eh, nic bez všimnutí, aby podkopávala eh, úsilí EU při podpoře palestinců. Musíme konečně pochopit, že nemá žádný smysl se vzájemně obvinovat. EU musí vystupovat vůči izraelským úřadům jasně. A článek 2 dohody o přidružení musí začít uplatňovat, jinak je nutné vypovědět tuto dohodu. Krizi nezvládneme, když budeme nadále lhostejní vůči palestinskému lidu. Na minutu kolega Taylor. Děkuji, pane předsedo, paní místo předsedkyně Mogherini. Děkuji vám stále rostoucí počet demolic ze strany izraelských eh, úřadů, eh, ničení palestinských domovů, eh, závodů, škol. To vše je dobře zdokumentováno evropskými vedoucími misemi. V prvních měsících letošního roku bylo zničeno více palestinských domů než za celý loňský rok. To znamená, že lidé se ocitli bez domovu a podkopává se tím také řešení v podobě dvou států. Selhání strukturovaného dialogu je, myslím, dnes evidentní všem a je tedy na čase zesílit tlak eh, žádat konkrétní kroky ze strany izraelské vlády. Paní Mogherini, mohla byste pozastavit asociační radu mezi EU a Izraelem a také navrhovanou návštěvu pana Netanyahu podmínit to naprostým zmrazením veškerých demolic. A můžete také zveřejnit hodnotu zdemolovaného majetku, který byl financován z evropských prostředků a můžete také podpořit, pan předseda přerušuje řečníka. Děkuji a nyní na minutu kolega Kán. Pane předsedo, viděli jsme, že dochází k demolicím a násilnostem na západním břehu. A nesmíme zapomínat také na gazu. E, zacílení na evropské projekty, to je zcela bezprecedentní. Během tohoto období jsme přitom zahájili strukturovaný dialog. Tato praxe je proti mezinárodnímu právu, což Izrael velice dobře ví, ale přesto pokračuje a podkopává také projekty financované Evropskou eh, unii. Dostáváme se tak eh, k dalšímu podkopávání eh, řešení v podobě dvou států. Paní mm, vysoká představitelko, poukážete na to, že dochází, dochází k destrukci evropsky financovaných eh, projektů a zveřejníte také eh, eh, svou žádost o očkodnění? Děkuji a nyní na minutu kolegyně Sakorafa. Paní Mogherini, vývoj v obsazených oblastech znovu ukazuje, že evropská politika v tomto regionu stroskotala. Politika Izraele, která ničí osídlení na západním břehu Jordánu, je velkou zkouškou pro obyvatelstvo. Oblast byla uvolněna k osídlení a Evropská unie zůstala nečinná. Pan Netanyahu eh, přece neoznámí, které objekty budou zničeny. Jak by mělo vypadat řešení dvou států? Tady už nespůjde žádná oblast k osídlení. Kde by tedy měl být vytvořen palestinský stát? mandát. Uplynulo šest měsíců a co se stalo? Tak si tedy kladu otázku, jak budeme vystupovat vůči Izraeli cestou eh, sankcí nebo eh, porušování lidských práv a nebo přistoupíme tedy k tomu té dohodě. Pan kolega Freund. Já jsem to osobně zažil a jinak bych tomu asi nevěřil, protože v březnu letošního roku jsem navštívil západní břeh společně s několika kolegy a se všemi, se kterými jsme hovořili, neustále jsme slyšeli pouze frustraci a beznaději. Frustrace z, z toho, že nedochází k pokroku v mírovém procesu a samozřejmě zoupalství nad situací palestinců. A zároveň vidíme eh, neustále eh, demolování projektu, které částečně financovala Evropská unie unie, beduini, se kterými jsme hovořili, nám rovněž ukazovali škody, které byly způsobeny. Byly tam například i evropské ehm, symboly, které byly zničeny. A já bych se rád zeptal eh, paní Morgerini, jak budete, do jaké míry budete požadovat kompenzaci ze strany Izraele a zároveň samozřejmě, aby okamžitě ukončila tuto politiku. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní kolega Jurasti Abaus. Děkuji, pane předsedo. Je zjevné, že vysedlování a systematické demolice základních zařízení a domovů, to je součást celkové strategie proti eh, palestincům ze strany Izraele. Projekty financované EU byly bombardovány v Gáze a reakce členských států byla spíše směšná projevujeme tak vlastně naprostou neschopnost jako Evropská eh, unie, která nereaguje například ani na úmrtí v Gáze dostatečným způsobem. Vaše slova, paní Mogherini, odrážejí to, co Evropská komise doposavat eh, udělala a co dělá. A to neposloužilo v podstatě ničemu. Je potřeba zdůraznit, že nestačí eh, slova prohlášení, chybí nám totiž konkrétní kroky. Moji kolegové, paní Anderson a Jouken, eh, už to řekli. Je třeba nyní skončovat, skoncovat eh, s beztrestností Izraele. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A nyní na minutu paní kolegyně Arena. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve, jestli dovolíte, bych ráda poděkovala paní Morgeriniové za její zaangažovanost na Blízkém východě a zároveň za vaši energii, kterou věnujete tomuto konkrétnímu konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. A zároveň si myslím, že máte správné cíle, to znamená využít veškerých prostředků pro obnovení mírového státu a řešení na základě dvou států. To, co jste nám dneska řekli, je v podstatě vlastně ta jedna část různých výzev, které vidíme v tomto konfliktu. Hovoříme o jednom problému a to je eh, demolice infrastruktury životně důležité eh, infrastruktury na palestinském území. Někteří Eh, skutečně z kolegů zavírají oči. Nejsou to infrastruktury, které jsou ilegální, to jsou osady, které jsou ilegální a nezákonné. A tyto osady musíme, eh, těmto osadám musíme zabránit to, že o těchto infrastrukturách humanitárně hovoříte, že jsou nelegální. Ty, které jsme zaplatili, abychom pomohli palestincům, to skutečně je neakceptovatelné stanovisko. To, co eh, si přejeme, je obnova dialogu a samozřejmě sankce, pokud je budeme požadovat sankce a možná i určité finanční odškodnění. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Arena. A nyní následuje kolegyní Komeš. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Minulý měsíc jsem byla ve a v Jeruzalému a viděla jsem přímo na místě, k čemu tam dochází, jaké tam je prostředí, jak žije palestinský lid. Měla jsem možnost na vlastní oči vidět, že toto řešení založené na dvou existenci dvou států, které si všichni přejeme, že v podstatě je téměř nemožné, protože dochází k neustálému ponižování palestinců ze strany Izraele. Vidíme, k čemu dochází v Gaze, vidíme konkrétní aktivity, které provokují radikalizaci místního palestinského lidu. Beduini, beduinské obyvatelstvo, které je zastrašováno, evropské projekty, které jsou ničeny Izraelem. Jakým způsobem si představujete, paní Morgerini, strukturovaný dialog mezi EU a Izraelem? Jak si představujete zmrazení těchto demolic? Budete požadovat finanční kompenzace za, tato, e, e, za tyto zničené projekty, které financovala Evropská unie? Víte, co to představuje pro naše daňové poplatníky? Zveřejnila jste náklady, které jsou spojeny s demolicí těchto našich projektů? projektu. To, co by máme skutečně podporovat něco takového, samozřejmě, že musíme udělat vše pro to, aby mírový proces byl okamžitě obnoven. Děkuji kolegyni Komeš a nyní následuje Catch the Eye. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Dnes eh, jsme dnes, dnes jsme tady začali diskutovat o velice závažné eh, záležitosti, ale nezmínili jsme také izraelské vojáky, kteří byli zabiti ve stejném období, o kterém tady diskutujeme. Nehovořili jsme o krádežích eh, stavebního materiálu eh, ze strany palestinců. Je to neúplný obrázek. Patří sem také mladí eh, palestinci, kteří útočí noži na nevinné Izraelce. Antisemitismus samozřejmě vede eh, a podněcuje eh, terorismus. Ale třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy podněcujeme antisemitismus, podněcujeme také terorismus. Mluvme tedy o závažných věcech, o utrpení v Izraeli, o zabitých vojácích Izraele. Děkuji, pane kolego. A nyní kolegyně Vod. Za několik dní eh, Izrael si připomene svůj eh, státní svátek oběti konfliktu a také Den nezávislosti. Je tady dobrý okamžik zamyslet se nad současnou situací. Izraelská vláda zdemolovala stovky palestinských domovů, škol a Eh, klinik v posledních měsících a tak tisíce palestinců jsou nyní bez domovu a jsou nuceni se vysídlit. Izraelské nevládní organizace informují o zneužívání lidských eh, práv, volají po míru, sami jsou eh, pod útlakem pravicových skupin a vlády. Izraelská vláda mezi tím plánuje rozšíření osad ve Stratovické ve strategických oblastech, eh, v, oblast, v zónách E1 eh, e a E2. Ohrožuje to života schopnost řešení v podobě dvou států eh, a ohrožuje to Palestinu i Izrael. Je tedy třeba jasně říci, že dva státy to je červená linie a také, že žádáme očkodnění za škody způsobené na evropské infrastruktuře. Děkuji paní kolegyně Ward a nyní má slovo kolega Marias. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k porušování lidských práv, jak jsme to dnes konstatovali, potřebujeme okamžité řešení palestinského problému přes 400 domů, které byly vybudovány z prostředků Evropské unie, bylo demolováno. Mezi nimi to byly také školy, takže eh, děti nemají kam chodit do školy. To je neudržitelná situace i politika osídlování ze strany Izraele a omezování eh, svobody pohybu palestinců. Palestinské obyvatelstvo je špatně zásobováno vodou, je tu nedostatek vody a všechno je ve prospěch izraelských osadníků. Slyšeli jsme již různá vyjádření k situaci na Blízkém eh, východě. Musíme vynaložit veškeré úsilí, abychom eh, bojovali proti chudobě v to, eh, to regionu. Děkuji a nyní kolega další. Pan Urban Crespo, děkuji. Občanská společnost v Evropské unii požaduje již nějakou dobu, aby se instituce stanovili konkrétní akční plán a cílem musí být, musí být konec okupace a nalezení trvalého a spravedlivého řešení, které ukončí utrpení palestinského lidu. My žádáme po vysoké představitelce, aby požádala izraelskou vládu o okamžité ukončení vysedlování a nucených přesunů. To je diskriminace palestinců, stejně jako rozšiřování osad Eh, na západním břehu. Na závěr si říci, že žádáme také jasné vyjádření Evropské komise a členských států ohledně všech případů, kdy izraelské úřady eh, demolují humanitární zařízení, které bylo navíc financováno z prostředků daňových poplatníků Evropské unie. Přetrvávající porušování lidských práv a mezinárodního práva nemůže eh, přetrvávat eh, za mlčení evropských institucí. Uplatněte sankce, udělejte něco, řečník je přerušen panem předsedou. Děkuji a nyní na minutu kolega Maragal. Mikro, mikro, mikro. Yes. Děkuji, paní Magarini. Vy jste říkala před eh, dvěma lety, že se chcete zaměřit na izraelsko-palestinský konflikt. Po eh, první návštěvě v Izraeli jste tak eh, vystoupila Teď je jasné, že, potřeba, že dochází k dalšímu násilí, a že Evropská unie je zesměšněna. Projekty financované Evropskou unii jsou ničeny e, mnohem více než kdykoliv e, dříve a nic se neděje. Toto je nelegální, ale nelegální není jenom to, že e, dochází k tomuto ničení. Nelegální jsou také zbraně, které jsou používány k ničení, buldozery, které jsou používány. Je potřeba poukázat na toto selhání. To není vaše osobní selhání, je to selhání celé Evropské unie. Dochází k ničení beduinských stanů, nedochází k regularizaci statutu beduínů, dochází k jejich nucenému přesouvání. Dnes Evropská unie tiše sleduje rozšiřování izraelských osad, což je v rozporu s mezinárodním právem. Co uděláme? Budeme trvat na nestrannosti? Pan předseda přerušuje řečníka. Děkuji, pane kolego Maragale. Děkuji. Vážená vysoká představitelko, že nám nasloucháte. Já jsem v loni navštívil Palestinu a musím říct, že jsem byl šokován nejenom proto, že byla zničena celá infrastruktura, domy eh, izraelským vojskem své volně. Ne, ale eh, vězení v Izraeli jsou plné dětí a mládeže. Opakují dětí a mládeže. Když jsem tam byl, tak jeden mládež mládežník byl zezadu zastřelen na útěku, protože údajně hodil kámen na eh, vojenské vozidlo. To byla eh, skutečná poprava. Eh, střelec byl oslavován jako hrdina. Milé kolegyně, milí kolegové, chtěl bych vás poprosit se státem, který se dopouští takovýchto věcí, nemůžeme uzavírat privilegované dohody jakožto státy EU jim nemůžeme dodávat vojenský materiál, musíme postupovat konsekventně, e, pokud jsou nám některé hodnoty ještě svaté. Děkuji, děkuji, pane kolego Buchnere, tolik ke GCI a na závěr má slovo e, místo předsedkyně komise, vysoká e, představitelka Unie, paní komisařka Mogherini. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nerada bych řekla, že na jedné straně jsem poctěná, poctěná tím, že někteří z vás si myslí, že za jeden a půl roku v mém úřadu bych byla schopná vyřešit ten nejstarší a nejproblematičtější konflikt na Blízkém východě, možná na celém světě. Já si přeji, aby to bylo možné. Já samozřejmě nějak neomezuji ty možnosti, které uh, nás čekají v následující části mého mandátu a tu práci, kterou bychom mohli udělat, ale to rovněž jak si poukazuje na to, že bychom měli naše zaměření na tento problém neustále udržovat. My samozřejmě hrajeme důležitou roli na Blízkém východě, nejen protože jsme prvním dárcem, pokud jde o palestinská um, území, jsme nejdůležitějším obchodním partnerem pro Izrael, a řekla bych dokonce, že jsme jediným politickým aktérem, který neustále a opravdu nesmírně odhodlaně zaměřuje naši pozornost na tento konflikt, jeden z mála takových subjektů na celé světě. A samozřejmě, že i z geografického a historického důvodu tak to postupujeme. Právě proto jsem nesmírně smutná vždy, když dochází k rozpravě v v našem, ve vašem parlamentu ohledně Palestiny a Izraeli, že se jaksi rozdělujeme na ty, kteří podporují jednu stranu a ti, ty, kteří podporují tu druhou stranu. Ráda bych řekla, jaké jsou naše principy, naše stanoviska, naše konkrétní kroky a já osobně si myslím, že je to něco nespochybnitelného, něco, o čem nesmíme vyjednávat a zároveň si myslím, že bychom nesměli ztrácet ze zřetele naše roli. Naší roli je budovat mosty, naší roli je podporovat ty, kteří Palestině a v Izraeli a těchto společnostech, v rámci jednotlivých politických táborů a těchto lidí je čím dál tím méně. Ty, kteří věří, že mír může být výsledkem pouze společného úsilí palestinců a Izraelců a jejich spolu eh, nažívání. To bylo jasné, i když jsme připravovali dohody s Oslo. Já jsem příslušníkem generace, která politicky rostla na základě těchto uh, dohod z Osla. Velice jasně vidím, že čelíme konkrétnímu riziku tomu, že zde budou vyrůstat generace palestinců a Izraelců nejenom politicky, ale ve všech částech společnosti, kteří to nebudou považovat za normální. To znamená ten ideál společné práce Izraelců a palestinců. A já si myslím, že my, jakožto Evropané, jakožto evropské instituce, máme zvláštní odpovědnost eh, ve snaze pomoci, ve snaze usnadnit tento proces spolupráce. A právě proto bych velice ráda poděkovala vám všem, kteří se zúčastnili iniciativy Parliamentarians for Peace, kde jsme se snažili izraelské a palestinské zákonodárce povzbudit, pomoci jim, aby připravili tu společnou agendu pro mír do budoucna. My jsme o tom již hovořili u jiné příležitosti v několika posledních měsících. My jsme ti, kteří nevyhledávají nějaké problémy. Já myslím, že je přirozené, že můžeme a že bychom měli být přáteli palestinců i Izraelců. Přece v tom není žádný rozpor. My, jakožto přátelé, prostě můžeme poskytnout radu, můžeme povzbudit, můžeme je posunout tím správným směrem, někdy možná diplomatickým způsobem, někdy možná trochu jiným jinými snahami, které se budou snažit obě dvě strany přijmout k jednání o míru. Protože my se musíme snažit zachovat určitou důvěru obou stran v roli Evropské unie. Jeden z kolegů se zmínil o nedostatku důvěry na izraelské straně. Včera například došlo k něčemu, co je pro mě osobně nesmírně důležité. Prezident Izraele se mezi nás přišel mm, na delegaci Evropské unie v Izraeli, na oslavy Dne Evropské unie a vyslal velice pozitivní signál. I a zjistili jsme, že i tam, kde si neúplně rozumíme, neúplně se sebou souhlasíme, můžeme spolupracovat do budoucna. A to si myslím, že je nesmírně povzbudivé. Musíme se snažit budovat mosty. I přesto ale je naše politická odpovědnost to, aby jsme jasně řekli oběma stranám, že naše politiky jsou v tomto ohledu nesmírně transparentní a jasné. I palestincům, i Izraelcům. Mnohokrát jsme zdůraznili, že Evropská unie je jednotná v tomto ohledu a pokud se budou snažit nějak rozdělovat evropské země či evropské instituce, že to prostě nebude fungovat. Zmínila jsem se o několika výzvách, které jsou pro nás a v našich očích jasné a i určité konkrétní principy boje proti jakémukoliv násilí a nenávistným projevům. Dále je to nelegální otázka nelegálních osad a zároveň to, že projekty, které jsme financovali z, Evropsk- z rozpočtu Evropské unie a našich členských států, že tyto projekty samozřejmě považujeme za humanitární projekty, naše pomoc vždycky respektuje principy a zásady nestranosti a neutrality, o tom už jsem se zmínila, a samozřejmě tento humanitární imperativ je pro nás zásadní. Při pomoci těm nejzranitelnějším, kdekoliv a kdykoliv naše pomoc bude zapotřebí, to je něco, čeho se nesmíme vzdát, toto je náš základní princip a toto je naše dlouholetá praxe. Jak jsem se o tom zmínila ve svém úvodním slovu, mnoho z vás se toho ale ještě dotklo ve vašich vystoupeních, proto bych se o tom ráda zmínila ještě jenom. My spolupracujeme samozřejmě s jednotlivými členskými státy na dalších krocích, restituce, kompenzace za skonfiskovaný majetek či zničený evropský majetek. A ráda bych zúraznila, že musíme spolupracovat se všemi členskými státy v tomto ohledu, udržet jednotu Evropské unie, protože v tom je naše síla, to znamená ve všech těch krocích, které do budoucna podnikneme. A úplně na závěr. Pevně věřím v to, že cesta před je v investování do určitého mechanismu a do konkrétních struktur, které nám umožní spolupracovat a zároveň trvalý dialog jednak z, s palestinskou samozprávou a samozřejmě na druhé straně i s, Izrael, s izraelskými orgány. Vy jste mm, se zmínili o tom mechanismu, který jsme e, připravili a našem hodnocení tohoto konkrétního mechanismu. Já jsem ráda, že jste to zmínili, protože samozřejmě potřebujeme, aby to probíhalo mm, transparentním způsobem a zároveň plném respektování našich vzájemných stanovisk, i když ne ve všem s našimi izraelskými partnery souhlasíme. Mnoho z vás se zmínilo i o naší kapacitě v rámci agendy pro mír, co znamená zároveň řešení na základě existence dvou států. Samozřejmě, že to neznamená, že přes noc vytvoříme tyto dva státy, že to bude za rok a půl, to nemůžu slíbit, ale samozřejmě na tom pracujeme i s kvartetem, a ráda bych vám připomněla, že před rokem a půl, kdy jsem nastoupila do mého úřadu, tak v podstatě tento mechanismus nefungoval, nyní funguje má za sebou konkrétní práci, konkrétní zprávu, o které jsem se zmínila. A budou tam konkrétní i reference eh, ke všem těmto problémům v souladu s aktivitami, které eh, provádíme i s OSN, Spojenými státy, Ruskem, některými našimi partnery mezi arabskými zeměmi, je to i arabská iniciativa a zároveň to budou i určitá konkrétní doporučení které by mezinárodní společenství mohlo předložit eh, v konkrétním okamžiku oběma stranám. Samozřejmě, že neexistuje zázračné řešení přes noc, to prostě nevyřešíme, nevytvoříme dva státy, ovšem vidím se určitý trend revitalizace obnovení práce, ke které došlo v posledních posledním roce a půl společně s našimi partnery na mezinárodní scéně a proto věřím, že nás to povede společně s našimi partnery, společně s oběma stranami a ostatními partnery k pozitivnímu vývoji. Možná se vám to zdá mm, příliš optimistické prohlášení, ale pokud nebudeme věřit, že se věci změní, tak prostě nikdy k takovým změnám v realitě nedojde a právě proto vás prosím ještě jednou o to, abychom se spojili, maximálně možně spojili naše úsilí a abychom usnadnili tuto práci. Víme, že máme obrovskou odpovědnost vůči palestincům i vůči Izraeli. Děkuji. Velice děkuji paní Mogherini. Rozpr-